Okej, okay, då tänker jag... I uh, will now start the meeting. So... Dobrý den, dámy a pánové. Zahájíme dnešní schůzi. Prosím, abyste zaujali svoje místa. Dnes tady máme před námi inställd. Så jag öppnar mötet och vi har punkten 1, eh, antal... Dnes tady máme poměrně krátkou schůzi, jenom půl den, takže pojďme k pořadu jednání. Bod číslo jedna je přijetí pořadu jednání. Ten je tady přijat, dále sdělení předsedy. Co se týče jazykového režimu pro dnešní dopoledne, týče těch jazyků, které máme k dispozici na dnešní schůzi, tak dánština, bulharština, estonština a slovenština dnes bohužel pokryty nejsou. Dále bych vás chtěl informovat, že slyšení o nejlepších institucích mechanismech pro rovnost pohlaví bylo odloženo a proběhne 17. prosince. A 18. prosince na naší schůzi proběhne prezentace eh, Fondu pro obyvatelstvo OSN. Bod číslo 3 sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory také schválení zápisu ze schůze. Zápis byl distribuován, pokud k němu nikdo nic nemá, můžeme ho považovat za přijatý. Dále bod číslo čtyři Respektive tohle byly teda, byla tady doporučení přijatá koordinátory a nyní bod číslo čtyři Schválení zápisu ze schůze konané dne 3. září. E, to máme také již k dispozici, nikdo proti tomu nic nemá, takže výborně, pojďme dále. Další bod eh, našeho pořadu jednání je výměna názoru se zástupkyní UN Women. Jsem velmi potěšen, že tady vidím příslušné zástupce. Eh, jak všichni víte, tak UN Women je relativně nový orgán. Nicméně ta problematika, kterou se zabývají, je dlouhodobá problematika, jsou to dlouhodobá témata a nyní se tomu věnují UN Women. My jako náš výbor jsme již měli velmi dobrou spolupráci s UN Women a jsme za to velice rádi. Nyní máme tedy možnost si s nimi pohovořit, pobavit se o různých tématech, o různých otázkách a Nejprve si ale vyslechneme úvodní vystoupení jejich zástupkyně, ale myslíme si, že možná ta skutečnost, že 11. října proběhl Mezinárodní den dívek OSN a v listopadu by se měl skutečně den eh, proti násilí na ženách, tak to jsou důležité dny. A navíc dnes dopoledne náš výbor bude také hlasovat o tématech, která se přímo tohoto týkají. Dále eh, bychom také chtěli hovořit o tom, jakým způsobem připravíme Eh, naši, naši návštěvu, která má proběhnout eh, v březnu 2013 do OSN do New Yorku. Má tam proběhnout konference o eliminaci a předcházení veškerým formám násilích na ženách a dívkách, čili jakým způsobem se nejlépe připravíme na tato akci. Já myslím, že je velmi dobré, že OSN se věnuje těmto tématům, je dobré, že Eh, tam budeme přítomni, že se můžeme aktivně zapojit. Také dále Dagmar nám řekne eh, další informace od paní Maniu, zvláštní zastupkyně OSN pro násilí na ženách. Hovořilo se o tom, že možná bude ustavena nová komise v této oblasti, což je rovněž velice zajímavé, čili mm, chtěl bych tady přivítat naši Eh, milou návštěvu Dagmar Fanamarko Women in Brussels. Jí dám nejprve tady slovo a následně si vyslechneme vystoupení jednotlivých členů výboru. A ještě jednou velice děkuji, že jste k nám zavítala. Děkuji mnohokrát, Mikaeli. Já jsem velice ráda, že zde mohu být a všem vám přeji příjemný den. Já jsem byla velice potěšena, když jsem obdržela pozvání na dnešní dopoledne, abychom zde trošku pohovořili o práci Women v Bruselu a také abychom pohovořili o tom, co plánujeme učinit my jako naše organizace v souvislosti s tím Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, který má být 25. listopadu. Dále také naše příprava eh, na tu konferenci, která má proběhnout v březnu, jak jste již zmiňoval, a my jsme velice rádi, že se zúčastní zástupci výboru pro ženy Evropského parlamentu. No a následně několik slov, co Women uh, učinili v souvislosti s tím Mezinárodním dnem dívek, který proběhl letos poprvé. Nejprve tady ten první bod práce UN Women zde v Bruselu. Jak asi víte, UN Women již nyní existuje dva roky. Naše ředitelství je v New Yorku, výkonným ředitelem je Michel Bachelier, bývalý prezident Chile. Co se dělo eh, ve chvíli, kdy UN Women vzniklo sloučením několika subjektů v rámci OSN? Došlo k tomu tedy před dvěma lety, kdy tento subjekt vzniknul a Myslím, že tam bylo zřejmé, že celá řada těch partnerů má velmi silnou pozici a snažili se tady propojit své úlohy i v té operační oblasti. Co se týče naší kanceláře, tak toto zde v Bruselu je malá styčná kancelář, jenom několik osob. Je to jeden z několik, jedno z několika málo kanceláří, kterou UN Women má, ale samozřejmě pro nás je velmi důležité, abychom byli zastoupeni a spolupracovali s EU. Náš mandát je spolupracovat s různými institucemi EU, což je jednak Evropský parlament, a my si velice vážíme úzké spolupráce s výborem pro ženy, ale také s ostatními výbory Evropského parlamentu. Dále spolupracujeme s komisí a stejně tak s SVČ, a také s radou. Nespolupracujeme už tak úzce s jednotlivými členskými zeměmi, ale e, když nastane ta příležitost, tak e, jsme vždy velice rádi. Co děláme? Hlavně se zabýváme možnostmi e, různého politického dialogu a možností společného programování, vytváření společných programů a jsme velice rádi, že na konci tohoto dubna jsme podepsali memorandum o porozumění s Evropskou unii a UN Women posílilo spolupráci, byla to partnerská smlouva a jsme velice potěšeni, že ta pracovní skupina, která vypracovávala toto memorandum, se skládala z celé řady různých zainteresovaných subjektů. Byli tam zástupci komise, a také to memorandum bylo revidováno eh, jednotlivými členskými státy, takže byl to velice holistický přístup. Jaký je cíl tohoto memoranda porozumění, které podepsala eh, vysoká představitelka Eštnova, pan komisař Pěbals a pan Barcelie? Tak cílem je zejména podívat se na to, jak můžeme chce úzce spolupracovat v oblasti těch společných programů, politického dialogu a dalších oblastí. Podařilo se nám už dosáhnout několika úspěchů, který bych vás chtěla informovat. Nedávno jsme podepsali velký nový program, který má poskytnout větší moc ženám v arabských zemích a v Jižním středomoří byl to největší program, který jsme kdy s Evropskou unii podepsali. Podle nás to je velice aktuální věc, protože tento region je skutečně prioritní v oblasti ženských otázek a také je to prioritní s na partnerství s Evropskou uní. Takže jsme za toto velice rádi a jsme rádi, že dojde takto k většímu zviditelnění a že se nám snad podaří změnit životy mnoha žen v tomto regionu. Dále pracujeme na celé řadě dalších programů. Jeden se týká Nigérie, také pracujeme na programu v Gruzii, v Egyptě, čili ty programy se rozšiřují. Co se týče eh, dialogu o politických otázkách, tak tady také se objevuje celá řada oblastí, kde posilujeme spolupráci. Eh, hovoříme o přípravě té komise pro status žen, to je jedna věc, ale také s výborem pro ženy, pracujeme na celé řadě zpráv, nebo se snažíme také přispívat k dalším zprávám, které zpracovávají jiné výbory. Také se věnujeme otázkám, jako je sociální ochrana. Třeba bych mohla zmínit zprávu o ženách na Balkáně, nebo zprávu o ženách v rozhodovacích procesech, nebo ženy a změny klimatu. Všechny tyto zprávy, tak tady se snažíme nějakým způsobem přispět a jsme velmi rádi, že se můžeme na tom podílet. Také spolupracujeme s občanskou společností zde v Bruselu, protože po pochopitelně je tady silná občanská společnost, která se věnuje otázkám právě pohlaví a souvisejícím otázkám a spolupracuje s různými tady institucemi OSN. A jak jsem řekla, spolupracujeme i s různými členskými státy. Například bych zmínila kyperské předsednictví nebo irské předsednictví, s nimi jsme také projednávali různé programy týkající se rovnosti pohlaví. To je možná vše tedy k práci naší kanceláře zde v Bruselu. Nyní tady ten druhý bod, co plánujeme v souvislosti s 25. listopadem. A samozřejmě potom, pokud budete mít další dotazy i v naší práci zde, ráda vám je zodpovím. Takže 25. listopadu plánujeme tedy celou řadu aktivit v souvislosti s Mezinárodním dnem eh, proti násilí na ženách. Tady tato aktivita probíhá v kontextu přípravy té 27. Eh, komise status žen, která má tady proběhnout v tom březnu, jak tady zmínilo, bylo zmíněno a snažíme se opravdu tady co nejvíce zviditelnit toto téma. Snažíme se připravit cestovní mapu, která by měla zahrnovat celou řadu různých aktivit, aby došlo k mobilizaci členských států, občanské společnosti i partnerů OSN, tak, aby byl vybudován silný konsensus pro úzco nejúspěšnější výsledky této důležité konference. Dále, eh, co se týče toho, jak Čeho bychom rádi dosáhli v souvislosti s tou oslavou 25. listopadu? Tak chceme upozornit na násilí na ženách a dívkách, že dochází k porušování základních lidských práv. Chceme zdůraznit povinnosti členských států při provádění všech příslušných rámců, které jsou odsouhlaseny na vnitrostátních úrovních a také chceme apelovat na posílení iniciativ ve všech oblastech, které by mohly přispět k eliminaci násilí páchaného na ženách a dívkách. Jak víte, dvě prioritní oblasti pro tu konferenci v březnu jsou jednak prevence a jednak také, jaké služby ochrany již existují a jakým způsobem mohou být dále zefektivněny. Co se týče těchto služeb ochrany, tak bychom rádi 25. listopadu spustili nový program, ten se jmenuje COMIT. A tento program znamená to, že paní Michelie bude eh, snažit apelovat na to, aby jednotlivé členské státy, jednotliví ministři se zavázali učinit určité kroky, aby ukončili násilí na ženách a dívkách, aby je lépe chránili a aby jim poskytovali lepší služby. Co by to mohlo zahrnovat? Tak může to zahrnovat například vylepšení legislativy, může to například zahrnovat podporu určitých vzdělávacích programů nebo vytváření eh, takzvaných těch kontaktních linek. Chceme získat při nejmenším eh, 16 různých závazků od jednotlivých vlád, které by měly zveřejnit online a měly by takto inspirovat ostatní. A také tady spoléháme na podporu vás všech jako poslanců Evropského parlamentu. Budeme velice rádi, když se obrátíte na své vlastní vlády, aby tento proces podpořili. Také určitě paní Bašelie chce vydat nějaké oficiální prohlášení, také nějaké video se objeví, které bude upozorňovat na tento nový program. Rovněž plánujeme realizovat programy na celosvětové i regionální úrovni. Oficiálně 27. Eh, listopadu pod záštitou generálního tajemníka Chceme také spustit e, kampaň, která se jmenuje SOLIP. Účast potvrdili generální tajemník, pochopitelně také paní Bašelie, dále také Majen Kamara, která je předsedkyní CSV, tedy té e, konference v roce 2013. Dále také chceme přizvat nějaké celebrity a také oběti tohoto násilí. Rovněž 25. listopadu eh, budeme pořádat takzvaný oranžový den, kdy celosvětově subjekty eh, se snaží združit a mobilizovat veškeré aktéry v jednotlivých zemích tak, aby apelovali na své vlády, a také, aby se všichni více zapojili do aktivit zaměřených na ukončení násilí páchaného na ženách. Rovněž plánujeme celou řadu regionálních aktivit, nebudu ji zacházet do velkých detailů. Pochopitelně, pokud chcete další informace, velice ráda vám je poskytnu. Nicméně, jak jsem řekla, celkově tedy je to všechno o té přípravě na konferenci CSV. Ehm, snažíme se již nyní tedy prostě využít toho 25. listopadu těch oslav tohoto dne a upozornit na to nadcházející akci. No a konečně třetí bod, o kterém bych chtěla hovořit, je příprava mm, příštího CSV. Tak eh, jak víte, UN Women má zvláštní mandát pro CSV. Naše práce jde ještě nad rámec kancelář sekretariátu. My na tomto neúnavně pracujeme a snažíme se posílit globální rámec pro posilování žen a rovnost pohlaví. Příští konference CSV v příštím roce bude mimořádně důležitá, a to ze dvou důvodů. Za prvé, jak víte, členské státy v letošním roce se neschodly na společných závěrech, což je něco, co šokovalo celou řadu z nás, zejména zejména uh, ty, kdo se touto otázkou blížce zabývají. A za druhé, příští prioritní téma je Eh, tedy téma ukončení násilí na ženách je jedním z hlavních témat. Skutečnost, že ženy stále jsou vystaveny násilí ve svých rodinách, v domovech, ve svých komunitách a velmi často se to setkává s beztrestností a s mlčením, je něco, co nelze akceptovat. Násilí na ženách představuje velký, jedno z nejváznějších eh, vyjádření nerespektování práv žen, čili co děláme a jakým způsobem se připravujeme na tuto akci. Tak jak jsem řekla, eh, je tady zároveň ještě sekretariát a zároveň byro, které tady mm, pracuje na přípravě této komise CSV. Nedávno uskutečnilo se uskutečnilo setkání expertů v Bangkoku společně s vámi a celou řadu subjektů OSN, kdy jsme se snažili připravit již příspěvky do těch zpráv, které by měly vzniknout na základě diskusí CSV. Jak jsme se dozvěděli dnes ráno, tak ta zpráva by měla být již online. Pokud se tady podíváte na webové stránky CSV, tak byste to tam měli nalézt. Je to velice aktuální věc, protože jsou tam skutečně věci, které následně by se měly objevit ve zprávě generálního tajemníka. Za druhé, Spustili jsme online diskuse s 15 zainteresovanými subjekty v srpnu, kdy jsme chtěli získat informace o nejlepší praxi, ale také o tom, kde jsou největší mezery v oblasti boje s násilím na ženách a dívkách. Opět zpráva je k dispozici, je online a měli byste také mít možnost si ji dohledat na webových stránkách CSV. Tento týden proběhne setkání v Londýně, které organizuje DEFIT. Účastní se ho paní Lakšipury, naše eh, zástupkyně ředitelky a také tam vystoupí. Dále také pořádáme fórum v polovině prosince v New Yorku. Cílem tohoto fóra zainteresovaných subjektů není ani tak řešit nějaké základní otázky, které by se měly potom projednávat na CSV, ale zbývá, že je to o tom, aby bylo dosaženo určitého politického konsensu. To je právě jedna z největších výzev, aby bylo dosaženo toho politického konsensu, aby následně tedy bylo umožněno přijmout určité závěry na eh, tom jednání v březnu. Dále také proběhne schůze mezi frankofonními zeměmi, to proběhne v prosinci v Paříži. Ehm, to se bude týkat zejména, Fran- zejména afrických států a opět jde tam hlavně o nalezení konsensu. UN Women se na to velmi intenzivně připravuje. Mm, také jsme už s těmi frankofonními subjekty jednali během tohoto roku a doufáme, že to bude jeden z hlavních milníků pro dosažení dohody v rámci té konference CSV. Co se týče těch dvou zpráv generálního sekretariátu, tak UN Women pracuje na těchto zprávách, přičemž jedna z těch zpráv se týká prevence a poskytování služeb na základě e, příkladů nejlepší praxe a výstupů setkání expertů. Druhá zpráva se věnuje zejména tomu, mm, nebo respektive takto. Jedna se týká prevence, jedna se týká poskytování služeb. Mělo by to být eh, vyhotoveno do konce roku, následně samozřejmě se rozjede proces překladů a tak dále, aby to bylo připraveno na konferenci CSV. Také jsme zahájili úzkou spolupráci s různými eh, subjekty OSN, jako třeba eh, UNFPA nebo UNICEF a všechny tyto další subjekty, které se rovněž budou velice významně podílet na té březnové akci. Eh, jako příklad toho, co probíhá třeba na regionální úrovni, děláme také jakoby takové nácviky na CSV na, to, aby delegáti v Asii a v jiných zemích byli lépe připraveni, aby mohlo být dosaženo úspěšného výstupu těch jednání březnu v příštím roce. Dále zde v Bruselu jsme byli také pozváni institucemi EU pod vedením generálního ředitelství pro spravedlnost a SVČ. Byli jsme tedy přizváni k tomu, abychom se podělili o informace, jak se můžeme společně lépe připravit a jsme velmi rádi také za to pozvání dnes do parlamentu. Podle nás je opravdu velmi důležité, aby se na tom všichni podíleli, aby bylo zajištěno úspěšné Eh, konference CSV. My jsme velice rádi, že eh, Evropská unie se snaží vypracovat snad eh, hodně silnou pozici a že je tady tady jednotné úsilí. Těšíme se velice tady také na závěry rady a jsme si jistí a jsme přesvědčeni o tom, že to bude velmi důležitý příspěvek právě pro CSV. Jak jsem dále také zmínila, jsme v kontaktu s kyperským předsednictvím, s irským předsednictvím a ta jednání budou dále pokračovat v příštích měsících. Co se týče některých těch teď nevím, mám ještě čas, mohu hovořit dobře, děkuji. Takže za prvé, nelze popřít, že výstupy CSV budou muset opět navázat na stávající normy a standardy v oblasti násilí na ženách. Existuje celá řada norem v této oblasti a my je musíme umět využít. Zároveň ale také důležité, aby výstupy byly dobře provázány s normami a standardy i v jiných oblastech. Například je potřeba hovořit o politickém zapojení žen, o přístupu k vzdělání, o hospodářských příležitostech, o sociální spravedlnosti a tak dále a tak dále. Důvod je ten, že násilí neprobíhá v nějakém váku. Ne, je naopak jasně zapojeno do širšího rámce diskriminace pohlaví, k níž dochází v širším ekonomickém a společenském rámci. Musíme se tedy snažit zajistit holistický přístup k násilí páchanému na ženách. Za druhé, výstupy CSV by měly vést posílení akceleraci účinného provádění prevence a účinné reakce. V posledních letech jsme zaznamenali určité pokroky. Členské státy učinili celou řadu kroků, přijali novou legislativu, přijali nové akční plány, vytvořili úspěšné programy, které se snaží reagovat na násilí. Ale akční plány a programy musí být lépe financovány, prováděny a monitorovány. Právní rámce musí být dodržovány. Je potřeba eh, lépe zajistit více sektorové a integrované služby, které budou řešit tento, eh, tento problém v širším v rámci v širším kontextu. To je něco, co jsme viděli, co bylo i výstupem toho setkání expertů. Jsou tady určité rozčištěné přístupy, ale opravdu tady chybí ten celkový, holistický, holistický přístup. To je důležité, aby bylo dosaženo ještě lepších výsledků. Za třetí, je potřeba eh, rozpoznat jasná propojení mezi prevencí násilí na ženách a eh, následnou ochranou obětí. A samozřejmě tady eh, ten balíček o ochraně obětí, který schválila EU, je velmi důležitá. Prevence již také probíhá, jsou tady určité slibné kroky v rozvinutých i rozvojových zemích, je potřeba pracovat více na osvětě, je potřeba také více zapojit muže a chlapce, to je naprosto zásadní, a také různé náboženské a místní vedoucí představitele, zejména ty důležité náboženské osoby, to je velmi důležité. E, příští konference CSV bude dobrou příležitostí o schromáždění postupů nejlepší praxe. Takto můžeme zajistit lepší ochranu žen a dívek, zastavit násilí na samém počátku a také zmínit e, celkové, zvýšit celkové povědomí v rámci komunit. Za čtvrté je potřeba konstatovat, že jsou zde různé formy sexuální eh, obtěžování, znásilnění, dětské sňatky a tak dále. Násilí probíhá celou řadou forem. Zároveň je ale třeba eh, si uvědomit, že to ta forma, která nejvíce převažuje, je domácí násilí, které probíhá skrytě v domácnostech, které vede k závažnému poškození fyzickému i psychickému a často i k úmrtí. A konečně výstupy by měly zdůraznit, že násilí na ženách je porušováním lidských práv, ale dále je to také důležité sociální téma, souvisí s tím sociální spravedlnost a další jevy. Představuje to velkou zátěž pro ekonomiku. Některé země vyčíslují ty náklady ročně až na 33 miliard dolarů. E, obecně ale boj s násilím na ženách musí být součástí jakéhokoliv ukazatele v oblasti rovnosti pohlaví v tom rámci po roce 2015. A možná ještě několik závěrečných slov o vyjednávací strategii. Jakým způsobem tedy zajistíme úspěch? Já už jsem zmínila několik věcí, několik kroků, které plánujeme. Nicméně je nepopiratelné, že podpora rovnosti pohlaví se setkává s mnohem větší podporou než v minulosti. Když se podíváme na situaci před deset, deseti nebo dvaceti lety, respektive takto před deseti, dvaceti lety možná ta situace byla více optimistická. Naopak v současné době celá řada faktorů, celá řada souvisejících jevů vede eh, k ještě větší nerovnosti pohlaví, než tomu bylo v minulosti. A chtěla bych zdůraznit, že to nesouvisí jenom s nějakou geografickou oblastí. Ne, to se týká všech částí světa. Například ekonomické a finanční problémy eh, vedou k problémům jak v rozvinutých zemích, a také vytvářejí určité společenské a ekonomické trendy. To je něco, čemu musíme věnovat velikou pozornost. Eh, co je důležité? Důležité je, abychom nalezli eh, ty v rozvinutých zemích, které skutečně mají nejlepší praxi a abychom je mobilizovali. Velmi často se zmiňují příklady z rozvojových zemí, ale my naopak se na to musíme dívat v širším hledisku a musíme se snažit tady prosazovat silnou pozici i z naší oblasti. Druhý aspekt účinné vyjednávací strategie je, že musíme vytvořit kvalitní základ. UN Women se o to bude snažit, tak, abychom měli abychom měli kvalitní zprávy generálního sekretariátu, prioritní témata a budeme se snažit poskytovat odborné poradenství a pokyny před tímto jednáním. Samozřejmě se musíme zejména věnovat těm takzvaným citlivým otázkám. To jsou zejména práva v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. To je oblast, které musíme věnovat mimořádnou pozornost, to samozřejmě všichni víme. Eh, viděli jsme, že v posledních letech ta sexuální a reprodukční eh, práva se stala jakýmsi jablkem sváru mezi různými stranami. Eh, hodně se o tom bavily různé regionální skupiny, ale zároveň nesmíme popírat, že sexuální a reprodukční práva jsou naprosto zásadní pro zlepšení pozice žen, jak se o tom hovoří v celé řadě dokumentů. Je potřeba rozbít ty mýty, které se týkají sexuálních a reprodukčních práv, zejména těch reprodukčních práv, je potřeba mm, posílit normy, které tady už máme a dále na nich stavět. Tady hodně spolupracujeme s UNFKK. Dále eh, co se týče eh, toho, co mohou udělat poslanci Evropského parlamentu. Jak už jsem zmínila, uvítali bychom, eh, kdybychom mohli spolupracovat eh, s vašimi volebními okrsky, se zeměmi, ze kterých pocházíte, abychom tam vybudovali příslušné služby, které by reagovaly na situaci, abychom podpořili eh, proces pro vytváření silné evropské pozice a, a mm, také jste zmínil, že už se tady ozvalo volání po globální uh, Eh, úmluvě a eh, to jsme velmi uvítali. Minulý týden jsme měli setkání, kde se o této věci hovořilo a UN Women to velmi podpořili. Eh, něco takového by bylo velmi uvítáno. A potom máme také nový commit program, nový program, který tedy by tady mohl také poskytnout podporu, a to bychom velmi uvítali. Možná, že eh, později eh, bychom mohli eh, zmínit ještě další, další program. Bylo by to tak mm, v pořádku pro vás? Dobře, děkuji. Děkuji. Děkuji. Budu hovořit švédsky. A už jsem uvedl, že jsme velice potěšeni, že jste přišla mezi nás a že se zabýváte těmi zmíněnými tématy. Vaše organizace je velice důležitá pro naši společnou spolupráci. Je dobré, že máme tolik různých styčných ploch, které tady existovaly v minulosti a které budou existovat i v budoucnosti. Nyní můžeme zahájit eh, diskuzi a slovo má paní Morvaj. Thank you very much. Děkuji. Mám dvě otázky. Jedna se týká násilí na ženách. Je to už velmi dlouho na programu od eh, Vídeňské konference v roce 1993 a mě by zajímalo, jaké jsou tady hlavní překážky. Vy jste zmínila celosvětové překážky a zdůraznila jste, že to v podstatě není speci- eh, geograficky uh, specifické a bez ohledu na politické priority si všichni eh, shodnou na tom, že znásilňovat ženy uh, stíhat ženy nebo pronásledovat ženy nějakým způsobem je Eh, dopouštět nespravedlnosti na, páchané na nich, eh, že to není dobré. Proč tedy vlády a příslušné orgány nechtějí udělat více proto, aby potírali tento fenomén, na kterém se všichni shodnou, že je eh, velmi tedy špatný? To byla první otázka. Druhá, existují určité minimální standardy, normy v některých oblastech, Eh, třeba služeb, eh, minimální normy eh, pro obhajobu práv třeba i zatčených a tak dále. A mě by zajímalo, jestli není na čase, abychom vytvořili soubor minimálních norem v oblasti násilí páchaného na ženách. Zajímalo by mě, jaká práva by měly mít oběti domácího násilí, jaké typy služeb by měly být poskytovány, na co by měly mít nárok, co potřebují. A měli bychom možná také vytyčit, jaké jsou služby, které eh, vlády musí uh, poskytovat. Jaký je váš pohled na tuto věc a jaká je situace? Protože takové minimální normy by měly eh, usnadnit situaci nevládních organizací, vlád, OSN a tak dále při snaze vyhodnotit eh, stav boje proti násilí páchanému na ženách v členských eh, státech, protože potom je možné odhadnout, jaká je, nebo můžete to vlastně srovnat s těmi normami, jak by to být mělo. Eh, ano, toto je dobrý vzor, krátké vystoupení, eh, krátké otázky, protože to umožní prostor pro další řečníky. Slovo má paní Lunáček. Thank you. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A vítám vás eh, v našem výboru FEM. Chtěla bych se zmínit o těch strategických záležitostech, které jste zmínila. Tento rok eh, se vlastně nevytvořilo společné, CSV nevytvořilo společné stanovisko a hovořila se také o tom, jakým způsobem je možné dnes postupovat, nalézt ty nejlepší případy, eh, příklady eh, rozvinutých zemích, jak spolupracovat. Mě by zajímalo, jak si myslíte, že Evropská unie sjednocená v této otázce, Eh, eh, když se řeší na úrovni OSN, eh, pokud jde o ženy a pokud jde o přípravu CSV. Myslíte si, že Evropská unie vystupuje jednotně, je tam nějaká společná pozice? Já si samozřejmě uvědomuji, že členské státy jednají především vždy sami za sebe, to, nebo jsou, zastupují sami sebe, ale ehm, mě by zajímalo, jestli tam je nějaká podpora té společné pozice a jestli vy tam cítíte podporu. Uh, Dále jste hovořila o posledních dvou, třech letech a mě by zajímalo, jak úspěšné bylo úsilí eh, spolupráce mezi jednotlivými agenturami, sjednotit je, to, to není eh, samozřejmě jednoduché. A potom by mě zajímalo, jestli to mělo pozitivní vliv v rámci systému eh, OSN. Já si myslím, že navenek to mělo pozitivní dopad, paní Bachelie a tak dále to působí velmi kladně, ale zajímalo by mě, eh, jaké jsou skutečné přínosy. Potom další věc, eh, hlasujeme, budeme hlasovat o zprávě o genderových stereotypech eh, dnes. Pokud jde o boj proti násilí pachanému na ženách, je otázka stereotypu také velice důležitá. Je to něco, co eh, ve vaší práci na tomto tématu zohledňujete? Protože my všichni samozřejmě potřebujeme ještě celou řadu dalších věcí, legislativu, ochranu a tak dále, ale pokud nezměníme stereotypy, to, jak jsou ženy a dívky vnímány eh, a muži, eh, to to má také velmi důležitý vliv. Potom eh, lesbické ženy, to je také velmi kontroverzní otázka v OSN, někdy je to vnímáno jako určité tabu, které by radši nemělo být řešeno. Eh, pracujete na tom? Děkuji. A slovo má nyní paní Kosta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda eh, za to rozhodnutí UN Women aktivovat tyto kanceláře ehm, třeba v Bruselu, ale i jinde, jak jsme se bavili s panem předsedou Gustavsonem a s dalšími kolegy ehm, v souvislosti s tou návštěvou do Tunisu, tak tam jsme eh, velmi s potěšením konstatovali, že i tam je kancelář UN Women, což nás velice potěšilo. Jak vy sama jste řekla, jedna z vašich priorit z vašich, v rámci vašich akčních programů je právě zaměřit se na ženy ve středním, eh, v jižním středomoří, v Tunisku a v těchto oblastech. My víme, že i v Maroko je eh, sídlem jedněch z těch vašich mm, kanceláří multi-countries, ale máme pocit, že v Líbyi zatím jste ještě žádnou kancelář neotevřeli. A přitom víme, že Líbie je jedna z nejproblematičtějších zemí, kde se obtížně získávají informace. Čili chci se zeptat, zda e, k tomu máte třeba nějakou zprávu a zejména se chci zeptat, zda Máte nějaké informace o situaci v této zemi, v této oblasti? Co se týče násilí, tak eh, během posledních dvou let Evropská unie odvedla veliký kus práce, směrnici, obchodování, celý ten balíček týkající se ochrany obětí a tak dále. Ehm, jsme tady velice rádi za tuto silnou iniciativu, kterou plánujete v souvislosti s 25. listopadem, v souvislosti s domácím násilím. Ale zároveň je tady ještě jeden jev, který velice narůstá, třeba i v mojí zemi, ale i jinde, je násilí typu stalking, tedy to pro sledování osobami, které nejsou přímo z té nejužší rodiny, ale i odinut. Chtěla bych jenom upozornit, že v součas, třeba v letošním roce již na tento způsob násilí zemřelo 100 žen. Čili je potřeba si uvědomit, že násilí má celou řadu forem. Je tady velmi široká typologie a mění se. Je, jsou velké rozdíly mezi různými zeměmi. Ehm, čili je potřeba opravdu hodně se tomu věnovat a potom je tady, tady ta otázka také těch mezinárodních standardů. A konečně ještě poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, co se týče těch Eh, práv v oblasti sexuálního zdraví. Chci se zeptat, je, zabýváte se nějakým způsobem také prevencí potíží žen během porodu? a také otázkami dětské úmrtnosti, čili to jsou takové dvě aspekty. Jednak samozřejmě ta možnost té volby, eh, family planning, rodinné plánování a tak dále, ale zároveň také ten aspekt prevence. To je něco, co často nám právě říkají ženy z jižních oblastí, kdy velmi často oni se ne, jim nějak není pomáháno a potom mají všechny ty problémy během porodu a následně. Děkuji. Eh, we don't have any more. Eh, někdo další už se o slovo nehlásí, takže slovo udělím sám sobě a budu hovořit švédsky. Eh, funderar på bara några korta saker. Eh, Já jsem přemýšlel o celé řadě aspektů. Například byly zmiňovány minimální standardy. A také zde na tomto výboru už jsme se tímto tématem zabývali. A také Evropská komise by měla podniknout kroky, takže by mě zajímal váš názor na toto téma, ale pak bych vám položil ještě také konkrétní otázku. Jde o to, že přemýšlíme o nové konvenci OSN a když to zvažujete, eh, analyzujete také například dohody Rady Evropy, protože ta také uzavřela určité dohody a konvence týkající se násilí na ženách. Zmiňovala to také už paní Luňáček. Eh, neošetřují sice úplně vše, ale je tam zmíněno mnohé. A Rada Evropy, to se dotýká mezistátních, mezinárodních vztahů, podobně jako OSN, takže to by byl možná i docela dobrý rámec, podle něhož by bylo možné se orientovat. Zvažovali jste to a jak dané aspekty zohledňujete ve své práci? Možná byste mohla napřed zareagovat na ty dosavadní otázky a potom můžeme udělat ještě další kolo otázek. Máte slovo, prosím. Děkuji. Děkuji za velmi zajímavé otázky. Pokud jde o první otázku, která se týkala lidských práv a toho, jak, na jaké narážíme překážky, existují určité oblasti a já zmíním pouze jednu, Eh, například eh, znásilnění v manželství, to je velice kontroverzní téma, anebo velmi, eh, nebo manželství ve velmi mladém věku. To, o tom se diskutuje, ale je to velmi složité a i v CSV to řešíme, ale nejsme všichni zajedno. A pokud jde o minimální normy, a tady odpovídám dvěma řečníkům. To je přesně to, co bychom chtěli dosáhnout a jsem potěšená tím, že váš výbor o to také usiluje a že se zabýváte touto otázkou, protože o to jde v iniciativě Komit. Zahájil, bylo to zahájeno minulý rok 16 akcemi, které navrhovala paní Bašelie Cílem je vytvořit minimální normy, nějaký balíček, který by platil v každé zemi. Byla by to minimální péče, prevence, příležitosti, strategie ve prospěch všem. Není to tak, abychom v každé zemi mm, samostatně něco dělali, ale chceme celistvě řešit tuto záležitost ve všech zemích, aby to vlastně přesahovalo individuální strategie jednotlivých zemí ženy by tedy tady měly mít k dispozici určitý balíček služeb. Každá podpora vašeho výboru v tomto směru nás velmi potěší. Rádi s vámi budeme diskutovat o tom, jaké by měly být podle nás minimální normy, jak si je představujete vy a jak se vzájemně můžeme podpořit. Velmi, velice rádi bychom v této oblasti s vaším výborem spolupracovali. Pokud jde o otázku paní Luňaček ke strategickým záležitostem a jak je Evropská unie sjednocená v této věci. Vím, že Evropská unie to bere velmi vážně, snaží se být tak dobře připravená na CSV, co, jak je to jen možné. A to nás velmi povzbuzuje. Jsme velmi vděční za interakci s Evropskou unii. Byl tady náš zástupce před dvěmi týdny a nebylo, nebyla jediná schůzka, kde bychom tyto věci neřešili, e, tedy e, také to, jak se co nejlépe připravit na CSV. Hovořilo se o tom také s novým zástupcem pro lidská práva, panem Lambrinisem, e, také s výborem DEVKO, s ES ráním ředitelstvím pro spravedlnost. Takže je zřejmé, že tato otázka leží na srdci všem a Evropská unie se o ně zasazuje. Ovšem samozřejmě nás čeká ještě dlouhá cesta ve snaze dojít ke koncenzu, ale je tady snaha z mnoha stran snaha dohodnout se. Diskutovala jsem například s irským a kyperským předsednictvím eh, a tady jsem také eh, narazila na velkou politickou vůli. Eh, setkala jsem se s velkou politickou vůlí se shodnout. Nevím, jak silný nakonec ten konsenzus bude, kam až dospějeme, ale vše vypadá pozitivně, takže jsme optimističtí. Pokud jde o míru, úspěšnosti UN Women a co všechno děláme. Když to, tato organizace byla založena a generální tajemník eh, to velmi jasně uvedl, že pouze tím, že je tato agentura založena, eh, tak to neznamená, že ostatní eh, agentury jak si vypadají ze hry a že my budeme jakousi genderovou policií. Paní Bešelier to taky velmi často používá, tuto citaci, a tak to zkrátka není je tady akční plán, jsou tam konkrétní akce, jak podpořit ženské otázky v rámci systému OSN, jak spolupracovat. Tento akční eh, plán byl diskutován po dobu několika měsíců, potom byl schválen a donívám se, že nyní eh, se to eh, velmi používá v praxi a zlepšuje to způsob, jak OSN přistupuje k ženským otázkám, takže je to velmi pozitivní věc, je to na dobré cestě. Je to také jeden nebo jeden z výsledků UN Women je, že tady existuje určitý mechanismus pro koordinaci a to je jedna z našich priorit. Je to jeden z našich hlavních mandátů, předtím to nebylo. A já také velmi ráda eh, cituji to, že předtím, než bylo založeno Uh, UN Women, tak jsme neměli dostatek zástupců, kteří by se zabývali genderovou rovností, eh, kteří by eh, se mohli účastnit nejvyšších politických for systému OSN ale protože eh, paní Bašelie je na úrovni Eh, vysoké, může se účastnit také vysokých diskusních skupin a to je velký krok pro koordinaci otázek eh, genderových eh, v, v rámci OSN a paní ta se rozhodně dokáže ozvat. Pokud jde o stereotypy, tak to je velmi důležitá záležitost. Nedaří se to pouze v naší agentuře, ale i v jiných agenturách a to, jak jsou ženy a dívky vnímány, jak je k nim přistupováno, to je samozřejmě velice důležité pro veškerou naši práci a možná bych mohla zmínit eh, politickou účast nebo naši práci, kde existuje stereotyp, že ženy by neměly být eh, poslankyně by nebo by neměly být v čele státu. To eh, jsou určité stereotypy, proti kterým se snažíme v mnoha zemích tohoto světa působit. Mm. Dále bych chtěla zmínit prohlášení generálního tajemníka k právům lesbické lesbiček a gejů eh, a jejich komunity. Ten tam měl velmi silná prohlášení, je to velmi dobrý krok vpřed. Došlo k prohlášení na nejvyšší úrovni OSN a to samozřejmě potom eh, má vliv, eh, je to vnímáno i v těch různých agenturách, když něco takového řekne generální tajemník. Potom Jižní středomoří, jakým způsobem působíme tam. V tuto chvíli implementujeme takzvanou revizi regionální architektury, kde opravdu sledujeme místa, kde bychom měli naše kapacity rozšířit, posílit. Otázka je samozřejmě vždy, jaké máme k dispozici finanční prostředky. To je pro nás, pro naše organizaci velká výzva, protože samozřejmě eh, jsou zde velké požadavky eh, ze všech možných oblastí a nevždy máme dostatek finančních prostředků. Ale tato revize regionální architektury už je téměř uzavřená. Budeme eh, je prezentovat naší výkonné radě ke konci roku a to vlastně Eh, bude rozhodující pro to, jakým způsobem posílíme naše struktury ve eh, v Jižním Středomoří. Samozřejmě ta Líbie ta je také jedna z možných alternativ. Potom máme také v Káhyře naši regionální kancelář. Máme tam také novou eh, regionální ředitelku, která před dvěmi týdny byla na, na té návštěvě v Bruselu. A myslím si, že to je také signál, který je velmi silný a kráčí správným směrem. Potom Otázka mezinárodních standardů, už jsem o tom hovořila, jakým způsobem se k tomu přistupuje v různých zemích a opět musím zopakovat, že by měly existovat minimální normy, nějaký soubor takových eh, norem. Eh, potom vaše otázka, která se eh, týká určitého harašení, různé typy násilí a já si, my, nebo my si my doníváme, že je potřeba bojovat se všemi typy násilí. Nechceme se soustředit pouze na jednu eh, záležitost, eh, zajímá na sexuální harašetí, eh, znásilnění v manželství a všechny další související věci. Potom sexuální a reproduktivní zdraví, tady s vámi souhlasím. Otázka prevence je nesmírně důležitá. Eh, snížit eh, dětskou eh, úmrtnost, úmrtnost matek, to je také jedna z našich priorit. Obvykle to řeší UN FPA nebo UNICEF. Ne, nejsme těmi, kteří se o to starají v první řadě, ale samozřejmě, že nás zajímá politický dialog i v této oblasti a věnujeme se mu. Potom otázkám Mikaely. Tam bychom chtěli velmi úzce v této oblasti spolupracovat s vaším výborem a pokud jde o tu novou konvenci, tak samozřejmě společně s Evropskou, tedy zejména s eh, konvence Evropské rady je velice eh, důležitá. Byli bychom rádi, kdyby více zemí tuto umluvu ratifikovalo. Myslím, eh, že je to významné. Ale sledujeme i další úmluvy v Latinské Americe například. Myslím si, že tam vytyčili dobré standardy a praxe, postupy Možná bychom se mohli inspirovat. No, zkrátka sledujeme to celé a uvidíme, jakým způsobem s tím budeme dále pracovat. E, jsou tam nějaké zcela nové návrhy, diskutuje se, vyjednává a samozřejmě budou vítané také veškeré vaše návrhy a podněty. Eh, Mrs. Lunaček. Děkuji, paní Lunaček. Děkuji ještě jednou za to, že jste mi dal slovo, protože možná jsem v první vystoupení zapomněla zmínit jednu věc. Nedávno mm, byl zaznamenán problém u občanských organizací v New Yorku, CSV, které neměly dostatečný přístup do de- k těm debatám. A v minulosti tomu bylo jinak, čili hovořilo se tam hodně o tom, kolik členů těchto organizací se může účastnit, jak se mohou zapojit. Já se domnívám, že je velice důležité, aby tam byli akreditovaní členové i těchto organizací a mohli se aktivně účastnit debat. kanske vill säga något. Dobře. Teď se chci zeptat, zda se Evropské komise se někdo chce vyjádřit? Nebo položit krátkou otázku? Máte možnost. Máme tu zástupce ne, nebo zástupkyni komise? A nebo z Evropské služby pro vnější činnost? Uh, eh, okay, in, in, in that case, I give the floor back to, to Mrs. Schumacher. Yeah. So this, um, thank you, Ms. Lunacek. Dobře, takže dám slovo zpátky paní Schumacher. Děkuji, paní Lunáček, za tuto dodatečnou otázku. To je jistě velmi důležitá věc a my jsme si vědomi tohoto problému. Co mi říkají kolegové z New Yorku je, že oni velmi úzce spolupracují s Birem na to, aby zajistili, že tam budou mít přístup i zástupci občanské společnosti. Paní Bašelie se eh, právě poprvé setkala s poradenskou skupinou občanské společnosti. Proběhlo to před dvěma týdny v New Yorku, kde se setkala se zástupci občanské společnosti z celého světa. Zúčastnila se tam také ženská lobby z eh, OSN a také zástupci bruselské scény. Hodně se tam hovořilo o této věci, o tomto problému a my se ze všech sil vynasnažíme o to, aby i zástupci občanské společnosti měli dostatečný přístup. Velmi důležité, aby tam bylo silné zastoupení občanské společnosti. To je podle nás právě jedna z těch silných stranek CSV, že tam nejsou zastoupeny jenom členské státy, ale i tyto ostatní zástupci. Takže ano, bereme to na vědomí a sdělím to také kolegům New Yorku. Maybe um, I had promised to quickly talk about the... Tak, možná ještě jedna věc. Slíbila jsem, že stručně pohovořím také o Mezinárodním dnu dívek. My jsme byli velice potěšeni, že v letošním roce, 11. října, proběhla první oslava Mezinárodního dne dívek. Zde na bruselské úrovni jsme hovořili s mezinárodními subjekty, s evropskými subjekty. Ta událost byla velice úspěšná, jak asi víte. My jsme také pracovali s fondem UNFPA, s UNICEFem a snažili jsme se uspořádat panel o dětských manželstvích, tak abychom náležitě ozna, oslavili tento Mezinárodní den. V rámci tohoto panelu jsme hovořilo o e, nedospělých dívkách, které tedy uzavírají manželství a o této nežádoucí praxi. Je to něco, o čem se stále více hovoří i na evropské úrovni. My si toho vážíme a je to podle nás téma, kterému je potřeba věnovat stále větší pozornost. A možná také nějaké usnesení Evropského parlamentu by bylo přínosné. Takže já vám ještě jednou velice děkuji za tuto debatu a pokud máte jakékoliv další dotazy, neváhejte se obrátit na naši bruselskou kancelář. Děkuji vám. Jak už jsem říkal, na začátku jsme velice rádi, že jste přišla mezi nás Máme velký zájem o další spolupráci. Jak vidíte, máme zde velice aktivní výbor. A je dobře, že téma násilí na ženách je prioritní, že se konstatuje, že jsou ještě vážné nedostatky, že je třeba učinit významná opatření. Vidíme to také tak. I pro nás je to jedno ze zásadních témat. Není to jenom otázka porušování lidských práv, ale také násilí na ženách jako takové. Dále mě také těší to, že jste mluvila o nezbytnosti celou záležitost zasadit do širšího politického rámce. Žijeme totiž ve společnosti, kde ještě není na rovnost mužů a žen. A násilí na ženách na to poukazuje nejvýrazněji. Poukazuje nejvýrazněji na to nedostatečné zrovnoprávnění a je třeba to vidět v širokém kontextu. Já vám tedy velmi děkuji, že jste přišla mezi nás. Spolupráce s vámi na nejrůznějších úrovních nás velmi těší a bylo by dobré, kdybychom tuto spolupráci mohli ještě posílit před dalším setkáním na vysoké úrovni. Takže ještě jednou děkuji, že jste přišla mezi nás. Vi vill nu gå in till, eh, går över till nästa punkt, punkten 6. Eh, Přikročíme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, to je bod číslo 6. Informace z delegace výboru FAM do Tuniska. Paní Kosta je zpravodajkou. Ale dovolte mi na úvod jenom krátce říci, že si myslím, že to byla skutečně zajímavá cesta asi víte, že Tunisko je zemí v daném regionu, kde je relativně vysoká rovnoprávnost mužů a žen. 27% žen bylo eh, v parlamentu před arabským jarem. A to je číslo, které je mnohem lepší než celé řadě členských států Evropské unie. Eh, vznikly různé politické tábory, které se zabývaly otázkou práv žen, například eh, rozdílného odměňování žen a mužů a podobně. Takže cesta do Tuniska byla opravdu velice zajímavá a také se jasně ukázala jedna věc. Eh, jeli jsme tam opravdu v zajímavou dobu, protože v Tunisku teď jde o to, jak a jakým způsobem zacházet s nejrůznějšími tématy. Bylo to docela komplikované hovořit i o jiných tématech, protože často se to točilo kolem jednoho článku v tuniské ústavě. Je opravdu zajímavé sledovat změny, které se zrovna odehrávají. Někteří se obávali, že hlasování, které by dopadlo špatně, bude mít negativní dopady. Ale musím konstatovat, že jsme v parlamentu byli svědky velmi otevřeného dialogu. Opravdu všechny politické skupiny, všechny politické strany do tohoto dialogu byly zapojené a to byla dobrá výchozí pozice pro to, aby se daná diskuse vedla, i když možná jsme nedorazili do kýženého cíle, ale uvidíme. Takže Celé to probíhalo ve velmi otevřeném duchu a vedli jsme velmi zajímavé otevřené rozhovory. Tolik tedy krátce na úvod. Nyní má slovo paní Kosta, protože ona je píše zprávu na toto téma, tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, já myslím, že to byla velice zajímavá zkušenost, kdy jsme měli možnost Eh, mít tam celou řadu velmi důležitých setkání. Například bych chtěla kolegyně informovat o tom, že jsme se tam setkali s různými asociacemi, s neziskovými organizacemi, které zastávají velmi důležité, důležité pozice a také z členy parlamentu, z různých politických stran. To byly velmi zajímavé setkání. Také jsme se tam setkali s UN Women, se Světovou bankou, eh, kde mají velmi důležitou zkušenost v oblasti mikroúvěrů. To nám také hodně otevřelo oči. A také se zastoupením Evropské komise v Tunisku. Je zřejmé, že eh, v rámci eh, ne zcela jednoduché zprávy o situaci žen v rámci arabského jara, těch čtyř států, tak Tunisko má takovou specifickou pozici, protože je to právě jedna ze zemí, kdy, jak řekl pan předseda Gustafsson, je to země, která eh, má za sebou 40 let velmi zajímavé historie, ale také na rozdíl od některých jiných arabských států má eh, kodex ženských práv, který je mnohem pokročilejší, abych tak řekla, než v jiných zemích. A také je tam velmi silné zastoupení žen v horní i dolní komoře parlamentu a také je tam velice aktivní občanská společnost právě v oblasti ženských otázek, je tam celá řada různých združení, je tam také celá řada žen podnikatelek, a nebo třeba 60% studentů na univerzitách jsou ženy, takže to jsou všechno velice důležitá čísla. Ehm, dále, ale samozřejmě také víme a také jsme se dozvěděli na základě těch různých e, svědectví a výpovědí, jsou tam veliké rozdíly v oblasti společenský, společenské pozice a jiných aspektů, co se týče e, měst, venkova, jihu a některých jiných méně rozvinutých regionů. E, dále bych chtěla ale říci, že já osobně jsem tam zároveň zaznamenala signál jak naděje, tak také signál zoufalství, co se týče toho, jakým způsobem se to tam vyvíjí. Na jedné straně dochází ke Eh, koncentraci eh, žen, které se velice zaměřují na eh, vypracovávání nové ústavy. Například bych zmínila demonstrace 13. srpna proti článk, jednomu konkrétnímu článku, který právě byl pro ženy velice zásadní. Ale došlo tady k důležitému k důležitému vítězství žen a to ukázalo, že určité tlaky mezinárodní veřejného mínění mohou také pomoci. Další eh, důležitá věc žen z různých politických stran a zejména z různých združení je, že považují za velmi důležité určité spojenectví s novináři, s novinářkami, s celou tou novinářskou profesí a také se spojeneckými médii. Oni, oni nám říkali, eh, aby je Evropa a také Evropský parlament nenechali sami v tom procesu a abychom bedlivě sledovali místní vývoj. Takže to je určitá taková atmosféra naděje, která tam panuje. A Další věc, kterou bych chtěla říci, měli jsme tam pocit u většiny těch žen, s nimi jsme se setkali, takže e, tuniské ženy dosáhly už takové pozice, které že nechtějí se určitě vracet zpátky. Ale samozřejmě je tam celá řada různých politických trendů, různých politických stran a chtěla bych říci, že v té, e, v té poslanecké sněmovně je tady 27% žen, 60 žen poslankyň. A my víme, že v Tunesku a tam můžeme hovořit o nějakém umírněném islámu. Nada se tam združuje se dvěma stranami. Jednak je to jakási sociálně demokratická strana, která je více laická, ale to vnímání je tam takové, že ženy, ženy jaksi hovoří o tom, že by rádi nalezli rovnováhu mezi umírněnými islamisty a těmi civilními tendencemi, spíše než laické, říkejme občanské, civilní tendence té občanské společnosti. Takže aby tady nalezli rovnováhu mezi jednak tou tuniskou identitou a zároveň těmi e, tématy, jako je Eh, jako jsou univerzální lidská práva, rovnost žen, také takové téma, jako že se nechtějí vracet zpátky eh, k těm výsledkům, kterých již dosahli eh, v souvislosti s jejich statutem a tak dále. A také je tam velmi důležité téma, aby v rámci ústavy byla konkrétní zmínka o přístupu k mezinárodní úmluvě, což je něco, co má právě vliv na národní legislativu. A mezi tím, co my jsme byli v Tunisku, tak právě došlo k jednému důležitému vývoji, protože na jedné stranu je tam ten článek 1, který je velice důležitý a je výsledkem velmi silného mediačního úsilí. A došlo tam, hovoří o tom, že tuniský stát je tedy nezávislý, suverénní, je to republika a uznává islámské náboženství jako převládající, jako hlavní náboženství v Tunisku, tak na druhou stranu v rámci naší, během naší návštěvy se hovořilo o tom, že strana NADA se snažila do ústavy vložit preambuly, v níž by se ovšem hovořilo o něčem, co se mělo již dávno za překonané, a to, že to náboženství mi mělo být náboženství státu, čili jakoby to najednou všechno vyznívalo jinak. A následně by bylo na ústavním soudu, aby posoudil koherentnost mezi tou legislativou, mezinárodními umluvami a novou ústavou. Zmiňuji to, protože to je něco, co nám říkali neustále v rámci všech debat, které jsme vedli. Jedná se tam opravdu velmi důležitý historický moment. A je to skutečně něco, eh, co určí budoucnost nejenom žen, ale demo, budoucnost demokracie v celé této zemi. Je to tedy velmi důležitá politická otázka. Já bych také dále chtěla zmínit, že v rámci výboru AFED jsem vedla důležitou rozpravu s Radou Evropy, která, jak víte, tak velice úzce sleduje vytváření tuniské ústavy. Má to tam právě na starosti jedna žena, která je v úzkém kontaktu s námi a která odvádí velikou práci v úzkém kontaktu i právě s Evropským parlamentem. Čili, jak říkám, na jedné straně je tam ta naděje, na druhé straně obavy. Je tam ale několik otázek, nebo respektive jsou to některé věci, které nesmíme zamlčovat. Jednak jsou tam jakési dvojité stand mezi uh, Eh, těmi formálními údaji a na druhé straně ta situace, jak ji vnímají mnohé ženy. Chtěla bych zmínit třeba to, co nám řekla předsedkyně jedné důležité podnikatelské organizace. Ona hovořila o tom, že ženy, které mají největší obavy z návratu zpátky, jsou ženy ve kterým je přes 40, přes 50. Tyto ženy mají opravdu veliké obavy. Proč? Protože tam dochází k neustálému násilí ze strany salafistů, ze strany fundamentalistů. Eh, celá řada z nich jsou lidé, kteří se vrátili i z evropských islámských komunit, to je něco, co musíme zmínit, to si nesmíme zastírat. A podle nich, nebo respektive tyto ženy jsou opravdu znepokojeny, znepokojeny tím, že tam dochází k neustálým aktům zastrašování, násilí. Omlouvám se, trošku jsem se rozvášnila, říká uh, řečnice. A také tam dochází k tlakům na, na ženy, na, na děti, na dívky uh, i v oblasti univerzit. Uh, uvedu příklad. Například. Um, jsou tam tlaky na to, aby nosili závoj a podobně. Čili je tam opravdu hodně kontroverzní situace v té celospolečenské oblasti a je potřeba si uvědomit, že po revoluci ta ekonomika si vede velmi špatně. Minus 11% průmysl, minus 14% cestovní ruch. Čili e, ti, kdo hrají na tu notu eh, všeobecné nespokojenosti, tak eh, z toho prostě těží. A vzhledem k tomu, a už skutečně se dostávám ke konci, proto, aby byla schválena ústava, musí být schválena dvěma třetinami ústavního hlasování, protože jinak musí proběhnout referendum. A tudíž podle mne ty ženy tam mají společný cíl aby bylo dosaženo určité dohody, oni se jako ženy snaží vytvořit takovou horizontální skupinu, protože vědí, a to já řeknu velice otevřeně, oni vědí, že skutečně by bylo nebezpečné, kdyby se to dostalo do té fáze všelidového hlasování, do všelidového referenda. To opravdu kdo ví, jak by to dopadlo. Takže říkám to skutečně jasně, tak jak to je. Samozřejmě dalo by se říci ještě celá řada dalších věcí, ale byly tam se mnou i jiné kolegyně a já jinak jsem mám úplně k dispozici. <laughs> Děkuji vám. Je to pěkné mít eh, někoho ve svých řadách, kdo je opravdu takto nadšen. Nicméně už nás také brzy čeká hlasování. Paní Gabriele, potom pan Tarabela, prosím, buďte struční. Budu velice stručná. Nejprve bych chtěla poděkovat sekretariátu za zorganizování všech setkání a vůbec za celý průběh delegace. Chtěla bych také poděkovat hostitelům, kteří se o nás úžasně postarali. Chtěla bych také poděkovat zpravodajce eh, za veškerou eh, vášeň a angažovanost a hluboké znalosti, které se odrážejí v té zprávě. A Možná, že v tuto chvíli skutečně dochází k historickému okamžiku, to znamená, je to okamžik, kdy eh, vše eh, může eh, se zvrátit. Máme tady v tuto chvíli dvě Tuniska, jedno moderní, které se nachází spíše v hlavním městě, a potom druhé Tunisko, kde je to mnohem uzavřenější, ženská práva nejsou příliš dobře hájena, ale přesto Eh, tedy je to většina země a já budu pokračovat, eh, analyzovat důvody této situace a je zde důležité, abychom k tomu nepřistupovali s předsudky, protože nutné je především vést dialog. Za druhé, e, nebo důležitá otázka, co by Evropský parlament mohl udělat? Musíme vyžadovat vhodnou hloubkovou zprávu, která bude vycházet z faktů, e, například tedy e, taková bude ta zpráva paní Kosta. A dále musíme eh, řešit otázku ústavy Tuniska. Důležitý je článek 1, ale také článek 15 úvodních ustanovení, kde se hovoří eh, o mezinárodních konvencích eh, univerzalita lidských práv je velmi eh, důležitou otázkou, kterou musíme pečlivě sledovat. Dále, co je důležité udělat? Musíme hájit, obhajovat to, co bylo dosaženo. Viděli jsme, jak lidé v místě eh, se drží eh, toho osobního statusu, situace a je třeba nastolit podmínky, aby ten feministický militantismus, který jsme v místě viděli, pokračoval. Dále je důležité, abychom eh, tady vedli dialog, je důležité, aby politické strany se vyjádřily eh, k ženám, k jejich právům a zvolené ženy musí být aktivnější. Tady je právě taková otázka, kterou je třeba jim klást. Jakmile budou zvoleny, co dělají pro ženská práva? Dále podporuji myšlenku, aby setkání eh, se ženami Setkání se ženami na téma mikrokreditů, mikrouvěru bylo velice důležité, ale eh, tady se hovoří o úhradě 20 to si myslím, že to není dobré, mohlo by to vést eh, k přílišnému zadlužování a víme, že jedna žena, která získá jeden mikroúvěr, ta potom pokračuje, má druhý, třetí a to je nebezpečné. Ženy musí být eh, sjednocené, musí se sjednotit, musí spolupracovat, vést kampaň proti násilí na ženám, ehm, také kampaň eh, za eh, leadership žen v politice, potom partnerství s Evropskou unii. Je velice důležité, aby Evropská unie i nadále velmi bedlivě sledovala, co se tady děje a Chtěla bych připomenout, že Evropská unie zdvojnásobila své podpory během dvou let pro Tunisko, byly zaktivovány různé mechanismy. Ovšem musíme být eh, bdělí, pokud jde o prioritu partnerství v místě, protože eh, v místě jsme viděli dvě důležité eh, věci, požadavky, jednak eh, otázka zemědělství a imigrace a to je vše, co se týká také bezpečnosti. Obě dvě věci se týkají bezpečnosti, takže tady to musíme opravdu bedlivě sledovat a já podporuji paní zpravodajku v tom, co řekla. Ještě jednou děkuji všem kolegům, kolegyním, které díky tady svému, své angažovanosti tady přispívají k dobré věci. Děkuji panu předsedovi, je vidět, že Evropská unie se zajímá UNESCO a že se zaj, o Tunisko a že se zajímá o to, co by konkrétně mohlo být provedeno. Tak, tak så mycket och jag hoppas att ett kort inlägg från Tarabella. Děkuji vám. A pane Delarebolo, prosím, buďte také stručný. Oui, président, j'essaie d'être bref. Ano, pane předsedo, pokusím být slušný. Děkuji paní Kosta za její zprávu a za její jednoznačná slova, jasný jazyk. Nebudu zastírat, že v Tunisku jsme hovořili o arabském jaru a e, musíme nazývat věci skutečnými jmény, s jejich pravými jmény. Byl to v podstatě arabský podzim, anebo dokonce zima, aspoň pokud jde o ženská práva. Eh, samozřejmě, že tady nemůžeme stigmatizovat, ale je potřeba upozorňovat eh, na to, eh, jakým způsobem se to v Tunisku v podstatě zvrhává. Samozřejmě, že musíme uvítat odvahu žen a toho, co se děje pozitivního, ale velice mě šokovalo to, že žena je tady jaksi považována i nadále za jakýsi doplněk mužů. Muže. A potom druhá věc. Jedna tuniská atletka, jedna zlatá medaile, eh, získala medaily a většinou, když se taková žena vrátí eh, do své země, tak ji všichni oslavují, ale v tomto případě na ní spíše poukazovali prstem a eh, stigmatizovali ji za to, že se pustila do takové věci. Takže musíme být naprosto jednoznační. Musíme tady upozornit na to, že Tunisko udělalo krok zpět Eh, diktatura byla nahrazena náboženskou diktaturou a to eh, samozřejmě platí i jinde. Takže opravdu říkám, je to arabský podzim. Pokud jde o zprávu paní Kosta, tak to snad eh, jistě přispěje k vylepšení situaci. A pokud je o Tunisko a další, my opravdu musíme hovořit jasně a říkat pravdu. Samozřejmě, my nejsme diplomaté, ale jsme politici a to, co se tam děje, to je velice znepokojivé a e, my tady musíme jasně kritizovat e, to, co se v té zemi děje. Eh, eh, Děkuji vám. My se k tomuto tématu ještě vrátíme také později. Paní Gabriel, pan Kostas a Mikael Nixon ze Zelených byli v delegaci a ještě někteří další. Nyní se ale dostáváme k bodu týkajícím se hlasování. Okay, we will then start the voting procedure and we will... Začneme hlasovat. Nebylo první hlasování. Týká se to odstraňování genderových stereotypů v Evropě. Zajímalo by mě, jestli paní Katika Liotard, zpravodajka, se k tomu chce vyjádřit. Děkuji, já budu stručná. Dovolte mi, abych vám všem poděkovala. Děkuji vám za spolupráci při sestavování návrhů kompromisních pozměňovacích návrhů a myslím si, že opravdu celá řada pozměňovacích návrhů, které jste podali, zprávu značně vylepšili, takže vám všem děkuji a přeji vám dobré a úspěšné hlasování. Dobře. Předtím, než začneme hlasovat, chtěl bych oznámit, že máme dlouhý hlasovací seznam a já se pokusím některé části odhlasovat unblock eh, a já se vás na to vždy předtím zeptám a pokud někdo nebude souhlasit, tak to samozřejmě neuděláme, ale pokusím se to dělat po blocích a pomožte mi prosím, aby to hladko, hlasování bylo co nejhladší. Začneme prvním pozměňovacím návrhem 82, ten byl stažen, takže začneme 81. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84, pro, proti, zdrželi se, schválen. 85 padá, takže následuje kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Dále 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 96 a 97 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 98 pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že bude potřeba to ověřit. Ověřujeme 98, zahraduji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 100. Pro? Proti? zdržel se, musíme prověřit pozměňovací návrh 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut dvěmi hlasy. 101, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. A dále se zeptám, jestli je možné hlasovat od 102 až do další stránky 146 unblock. Všechny tyto pozměňovací návrhy unblock. Souhlasíte s tím? Dobře, takže 102 až 122. Souhlasíte s tím, že to odhlasujeme v kuse? Dobře, takže to budeme muset probrat jeden po druhém. 102 pro, proti, zdržel se, schválen. 103 pro, proti, zdržel se, schválen. 104 a 107 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 105 pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 106 pro? Proti? Zdržel se? Musíme ověřit 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Svět identické, kde pro, proti, zdržela se, schválen. 110 pro, proti, zdržela se, schváleno. 111, 112 identické, pro, proti, zdrželi se. 111 a 112 musíme ověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnut jedním hlasem. 113 eh, a 116 identické, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Musíme ověřit 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Schválen. 115, 118, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 128 pro, proti, zdržel se, eh, má chyba, říká pan předseda, teď děláme 117 a 119, ty jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 120 pro, proti, zdržel se, schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, schválen. Můžeme teď něco odhlasovat unblock? Ne? Hm, dobře. V tom případě 123 pro, proti, zdrželi se, schválen. 124 pro, proti, zdrželi se, schválen. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, schválen. 127 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 a 135 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se a dodnívám se, že je to odmítnuto, ale ověříme 145. Zahajuji hlasování ke 145. Schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se. To bychom měli uh, ověřit. Zahajuji hlasování. Eh, končím hlasování. A je to zamítnuto jedním hlasem. Kompromis 10. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Takže máme 153 pro, proti, zdrželi se schváleno, 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 156 a 157 jsou identické. Eh, a 158 také. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 163. A mohli bychom hlasovat unblock od 163 108, až ke 185C. Je to možné? Dobře. Dobře, takže takže ne. 163, 165 jsou identické, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se. A tady 164 musíme ověřit, zahajuji hlasování. Jeden ještě nehlasoval. Končím hlasování a je to zamítnuto. Bylo to velmi těsné. 166 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 167 a 168 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 169 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 170, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 173 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 174 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 175 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 176 eh, eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 177 pro, proti, zdrželi se schváleno. 178 pro, proti, zdrželi se schváleno. 179 pro, proti, zdrželi se schváleno. 180 pro, proti, zdrželi se schváleno. 181 a 182 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 183 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 184 a 186 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 185 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Je možné pozměňovací návrhy 1 až 10 odhlasovat en blok? Ano. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se a je to schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A kompromis 1 musíme pověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut jedním hlasem. Kompromis 2, říká pan předseda, ale byl jsem příliš rychlý. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, schválen. 13 pro, Eh, takže padá, takže musíme ke, jít ke kompromisu 2. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Eh, pozměňovací návrhy 21 a 24 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 22 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 23 a 25 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 27 pro. To je identické. 27 je identická, takže jdeme ke 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 29 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3. Pro. Proti? Zdrželi se? To je, takže kompromis 3. Zahajuji hlasování, ověříme to, protože to nebylo jasné. Končím hlasování. A je to schváleno jedním hlasem. A potom pozměňovací návrh 34. Je možné 34 až 40 odhlasovat unblock? Není to možné. Ale já se nevzdám. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se. 36 raději ověříme. Zahajuji hlasování o 36. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 a 56 pro, proti, zdrželi se schváleno, 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Opět se zeptám, jestli je možné ne, už vidím, že tam někdo odmítavě kroutí hlavou, takže ne. Dobře, takže budeme hlasovat o 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 44 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 46 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 48 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 58 je ústní pozměňovací návrh. Chce, má proti tomu někdo nějaké námitky? Dobře, takže 58 hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 a opět se zeptám. 71 až 77 můžeme hlasovat unblock? Nemůžeme. Dobře. Takže 71 pro, proti, zdrželi se schválen, 74 pro, proti, zdrželi se schváleno, 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 eh, a 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A to znamená, že budeme hlasovat o celém, celé té zprávě a za, tím pádem zahajuji hlasování. Jeden ještě nehlasoval. Končím hlasování. A je to schváleno? Nefunguje vám zařízení? Dobře, takže jeden přidáme, jeden hlas. Takže zpráva je jednoznačně schválena. Děkuji, paní zpravodajce. It's weird. It's weird. Falsch verhalten. Okay, we then go to the next voting. Dobře, máme tady další hlasování. Integrace přistěhovalců její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení. Chci se zeptat, zda paní zpravodajka přeje si vystoupit. Bardzo děkuji za vzpůl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla říct, že se velice vážím spolupráce a jsem ráda za předložené pozměňovací návrhy. Díky vašim návrhům je ten dokument takto přesnější a komplexnější. Já ve své práci se často setkávám se ženami přistěhovalkyněmi a myslím, že přijetí tohoto stanoviska představuje důležitý krok správným směrem ke zlepšení situace žen přestěhovalkyň, takže apeluji na vás, abychom toto stanovisko přijali. Děkuji, paní Morvaj. Děkuji mnohokrát Omlouvám se, to je můj první pozměňovací návrh v tomto výboru, proto prosím, buďte schovývaví, jestliže e, vám tímto beru čas, ale je to na návrh číslo 7. Tam se říká, že odpadá jestliže dojde k přijetí, ale já mám pocit, že můj návrh není obsažen v tom kompromisním návrhu, protože tam říká následující. EU countries are at major risk of discrimination, violence and so on. I wanted to emphasize with this amendment já jsem se prostřednictvím tohoto návrhu snažila zdůraznit, že celá řada Eh, občanek v rámci Evropské unie, třeba z Polska nebo z Maďarska, migrují za prací zejména do západní Evropy, takže i tyto ženy jsou předmětem diskriminace, obchodování s lidmi, násilí a tak dále a všech těch problémů. A já mám pocit, že toto není pokryto kompromisem. Čili myslím, že by bylo snad vhodné, kdybychom můj návrh tedy včetně občanů EU, kteří migrují mezi zeměmi EU, že by to nebylo předmětem kompromisu. Děkuji mnohokrát. Okay, you put me in a quite tricky... Děkuji, tím se dostávám do poněkud složité situace. Sice jsem rád, že jste to zmínila, ale problém je, že když už je vypracován hlasovací seznám, tak to se teď velmi těžce mění, protože ehm, teď je opravdu složité nastolit ta správný postup. Jestliže to ale chápu správně, tak možná by bylo vhodné tady toto udělat jako oddělené hlasování. Sekretariát si myslí, že to odpadá, ale já jsem to teď tady vyhlásil. Nicméně říkám, je to opravdu obtížné, abychom to měnili teď, takže apeluji na vás příště, abyste to udělala ještě předtím, než bude kompletní ten závěrečný hlasovací seznam, protože teď se to dělá skutečně jenom velmi složitě. Nicméně uděláme to tedy tak, že tam bude oddělené hlasování a potom bude zřejmé, jaké stanovisko k tomu zaujmou kolegové. Děkuji. Dobrá, začněme hlasovat. Máme tady 14, návrh číslo 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To znamená, že dále Můžeme přistoupit ke kompromisu 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Můžeme tedy rovnou přistoupit k návrhu 28, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31, to je dílčí hlasování, takže začněme první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále pozměňovací návrh číslo 32, rovněž dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis číslo čtyři Pro, proti, drželi se, schváleno. Dále návrh číslo 39. Kdo je pro, proti, drželi se, myslím, že schváleno, ale můžeme 39 ověřit. Ještě tři chybí, dva mi chybí. Končím hlasování. Přijato. Velmi jasnou většinou. 40, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. 41 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, drželi se, schváleno. Máme tady 47 dále pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 48, opět dílčí hlasování. První část. Pro, proti, drželi se. Schváleno. Druhá část. Pro, proti, drželi se. Schváleno. 49 pro, proti, drželi se. Schváleno. 50 dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, drželi se, schváleno. Dále návrh 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 56. Ptám se, mohli bychom hlasovat unblock 56 až 63? 62? Do 62. Do 62. Dobře, takže 56 a 62 unblock. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 63. Pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Návrh číslo 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis jedna pro, proti, drželi se, schváleno. A dále návrh číslo 9. Můžeme to ten zbytek vzít unblock, dobře. Takže hlasujeme 9 až 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ale Ano, ano, velice se omlouvám, říká pan předseda. Byl jsem příliš zabrán do svého hlasovacího seznamu, čili pojďme zpět k tomu návrhu 7. Protože paní Morvaj říkala, že nesouhlasí s tím, aby tento návrh odpadl. Čili dávám tady oddělené hlasování já se domnívám, že to sice odpadá, ale dám jí příležitost, aby se o tom hlasovalo. Čili hlasujeme o návrhu číslo 7, aby měla možnost. Zahajuji hlasování o číslo 7. Kdo je pro? Kdo je pro sedmičku? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. souhlasím, ale jak říkám, proběhla tady ta argumentace, dal jsem jí možnost mít tam oddělené hlasování. Já jako předseda to mohu rozhodnout. Dále 9 až 13, ještě jednou, kdo je pro, proti, želi se, přijato. A pojďme nyní k závěrečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. A ještě jeden chybí, končím hlasování. A je to schváleno 12 ku 8, čili gratuluji paní zpravodajce. Pojďme dále. Ochrana veřejného zdraví před látky narušujícími endokrinní systém se zeptat, zda toto můžeme odhlasovat unblock. Ano. EPP rovněž souhlasí. Dobře. Takže kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Takže závěrečné hlasování, respektive poslední hlasování. Návrh otázky k ústnímu zodpovězení o násilí na ženách. Chtěl bych vám říci, že eh, před lhůtou jsme obdrželi dva návrhy na úpravu tohoto návrhu. Nyní tady máme konsolidované znění, do něhož to bylo zakomponováno, ale pokud mám správné informace, tak včera jsme eh, dostali návrh ze skupiny SND, že bychom měli do konsolidovaného znění zahrnout, je to až tam hodně dole, u otázky dvě, druhá věta, tam se říká první krok směrem ke společným normám EU. tak tam v tom prvním znění bylo směrem k harmonizaci standardů EU. A ústní pozměňovací návrh je tedy a first step towards common EU standards for the fight of violence. Čili v konsolidovaném znění je tam jeden návrh na změnu ze skupiny SND, čím se mění toto znění. Nevím, zda teď mě sledujete. můžeme odsouhlasit tuto změnu, jestliže hmm, tady souhlasíte, tak já to chápu teď tak, že tady máme jenom jedno znění, konsolidované znění a v něm ten návrh skupiny SND. Paní Bauer, omlouvám se, vím, že již je pozdě tady vznášet nějaké dotazy, ale Připadá mi, že je škoda nezahrnout tam slib komise. Měli byste si připomenout, že paní Redding přišla s tím návrhem týkajícím se e, zmezačování ženského pohlaví. A to je také něco, na co bychom neměli zapomínat. Z její strany to byl zcela jasný slib na začátku tohoto období. A potom ještě další věc, která v této otázce chybí, je žádost o souborné politiky. Protože víme, že naše rozvojová politika nebere příliš v potaz vysokou četnost násilí páchaného na ženách v některých zemích, zejména afrických zemích, ale také v zemích Karibiku. Nebo například v Číně. Velmi brzy obdržíme příslušnou zprávu. Já tady mám pocit, že nám tady chybí při nejmenším tato dvě velká témata v té otázce ale vím, že již s těmito návrhy přicházím příliš pozdě. Yeah, it's a little bit... Ano, to je poněkud problematické to zmiňovat nyní. Samozřejmě máte vždy možnost to předložit i jako ústní pozměňovací návrh v této fázi, ale um, i tak bychom to potřebovali v nějakém písemném podkladu, protože jinak by ostatní poslanci věděli jenom velmi obtížně, jaký bude přesně výstup vašeho návrhu. Takže nevím, jestli během jedné minuty je možné sepsat ústní pozměňovací návrh. No, tak samozřejmě já jsem si to měla ověřit, zda to bylo ve stokholském programu nebo součástí toho genderového balíčku, který um, uvedla paní komisařka Redingová. Nevzpomínám si přesně, nicméně přesně si vzpomínám na ten její slib, paní Konělisa. Možná by výbor mohl odhlasovat tak, že dají mandát koordinátorům, aby dokončil dopis v tomto smyslu, jestliže všichni souhlasí s tím, co říká paní Bauer. Ano, to by byla možnost, protože odpoledne, nebo respektive následně proběhne schůze koordinátorů, takže mohli bychom učinit také toto rozhodnutí, že přijímáme toto konsolidované znění a následně koordinátoři mohou ještě učinit změny dle návrhu paní Bauer. Něco v tom smyslu. Prosím, paní Květy. Dle mého názoru samozřejmě paní Bauer má pravdu, ale zároveň Jestliže tady máme tuto větu, zda e, komise zvažuje předložení jak komplexní strategie, tak právního nástroje, tak dle mého názoru tím jsou již obsaženy ty sliby e, komisařky či někoho dalšího z komise. Já se tedy domnívám, že tak, jak je to uvedeno zde v tomto dokumentu, je to dostačující. Že jsou v tom zahrnuty i ty sliby, které zmiňujete vy. Ano. Čili um, jestliže nejste příliš pro tento ústní pozměňovací návrh, mm, můžeme se tady také rozhodnout v tom smyslu, že koordinátoři mohou učinit změny, pokud to budou považovat za nezbytné a následně to bude podloženo i zápisem paní Oube. Um, eu penso que nós podíamos uh, votar o texto. Danke. Hm, děkuji. Můžeme o tom teď hlasovat, tak v té podobě, v jaké to je. A můžeme zohlednit to, že uvedeme uh, tu souhrnou strategii zabývající se násilím na ženám. Tam vlastně zahrujeme všechny formy násilí na ženách, eh, včetně eh, poškozování ženských genitálí a tak dále. Podle mého názoru není třeba uvádět konkrétní seznam veškerého násilí na ženách. Ale dobře, pokud si myslíte, že toto téma chcete projednat na koordinátorech, je to možné. Let me put it Řeknu to velmi jasně. Pokud tady jsou nějaké námitky proti návrhu paní Mauer, tak to znamená, že to padá, protože eh, to znamená, že tomu není možné přistupovat jako k ústnímu pozměňovacímu návrhu a tím pádem o tom nemůžeme hlasovat. Ale samozřejmě můžeme rozhodnout tak, eh, že si vezmeme tady tu konsolidovanou verzi a pokud koordinátoři budou mít pocit, že je nezbytné později to podle návrhu paní Bauer, tak potom to mohou změnit eh, tím směrem. To znamená, že to ponecháme na koordinátorech. Budou to oni, kdo rozhodne, jestli je třeba to změnit nebo ne. Ale pokud třeba jeden z vás tuto věc odmítne, tak eh, tak zkrátka to bude znamenat ne. Koukám se tímto směrem, protože eh, z pochopitelných důvodů. Myslíte si, že bychom s tím mohli naložit takto, že to vlastně necháme na koordinátorech, to rozhodnutí? To neznamená, že nepřijmeme pozici Bauer, Mauer. Možná, že to bude jednodušší, když si o tom promluví na menší skupince Rozumíte tomu všichni? Souhlasíte s tím? Paní Kosta? Já bych chtěla jenom říci, že se domnívám, že vzhledem k tomu, že všem nám jde o stejný cíl, a to sice, aby jakákoliv forma násilí byla vzata v potaz, tak možná ten návrh v tom smyslu, že koordinátoři tam mohou uvést další změny, tak třeba by stačilo jenom říci any kind of violence, jakýkoliv typ násilí, než abychom tam dávali nějaký seznam. Tím bychom možná zdůraznili, že žádný, žádný typ není z toho vyloučen. Možná takto by to mohlo stačit a to by jistě koordinátoři mohli schválit velice snadno. So once again, because I want to... Takže ještě jednou to zopakuji, protože chci, aby to bylo jednoznačné, aby všichni věděli, jaké je to rozhodnutí. Uh, Rozhodli jsme se tedy, že přijmeme konsolidovanou verzi, včetně změnu sociální, změny sociálních demokratů a poté to ponecháme na koordinátorech, aby rozhodli, jestli je nezbytné provést v textu změnu v souladu s tím, co navrhla paní Bauer. Souhlasíte s tím, že náš výbor takto rozhodne? Dobře, kdo je tedy pro proti, zdrželi se. Myslím si, že tím je ten návrh schválen. And the final uh, item is N. Paní Murray, předtím ještě, než to ukončíme, tak jenom jednu věc do uh, zápisu. Toto je vysílané zasedání a proto bych chtěl říct, že toto je černý den v historii Evropy, protože většina tohoto výboru rozhodla, že občané druhé třídy Evropské unie, ženští eh, občané z východní a, a jižní Evropy budou, jsou přinucovány migrovat do bohatých zemí Evropské unie a že se nekvalifikují v takovém případě pro stejnou právní a jinou ochranu eh, jako třeba migranti z Afriky a z třetího světa. A to je opravdu ostudné rozhodnutí a to především pro ty poslankyně tohoto výboru, které jsou sami z východní Evropy nebo z jiných částí Evropy a kteří do, kteří, které dobře vědí, jak jejich sestry trpí v jejich zemích v otrockých podmínkách, jako eh, vykořišťované v domácích pracích jiným způsobem a je opravdu ostudné, že někdo hlasoval proti mému pozměňovacímu návrhu, který by znamenal, že těmto ženám by se dostalo stejné ochrany jako ženy z třetího světa. Jistě víte, o čem tento pozměňovací návrh byl a chci, aby vaši voliči, především ti, já si myslím, že toto není v souladu s jednacím řádem a to ve dvou ohledech. Paní Morvaj, prosím, já jsem chtěla pouze, aby to tady zaznělo, protože my tolik hovoříme o svobodě slova a toto je mé právo vyjádřit se svobodně a naši voliči mají právo vědět, že zatímco vy tady sedíte za, v této budově za obrovský plat a máte všelijaké ochrany, tak hlasujete proti jejich právu, aby měli ochranu před vykořišťováním a já chci, aby to tady zaznělo do protokolu. Dobře, dáme slovo také paní Bauer. Já nejsem rád, že tady takto hovoříme o věcech, které se dějí. My tady hlasujeme a není možné to. Dobře, dobře, zmínila jste to do zápisu, slovo má paní Bauer. Magyarul fogom mondani, hogy félreértés ne essék. Uh, én értem, hogy ez egy nagy probléma aby nedošlo k omylu. Já chápu, že se jedná o velký problém a kdyby kolegyně pozorně poslouchala, tak eh, já už jsem to zmiňovala na včerejším výboru, ale ta situace vychází z nedorozumění. Jde zde o migraci z třetích zemí. A co se týče otázky systému sociálního pojištění a e, daných otázek, tam je ta otázka, nakolik sociální systémy pokrývají e, práva migrantů. Já si myslím, že to kolegyně myslela sice dobře, ale já odmítám to, co vyjádřila. Paní Cornelisen, prosím. Um, I, I, as I just said, I... Jak už jsem uvedla před chvílí, myslím si, že paní Morvaj tady není v souladu s jednacím řádem, jednak s jednacím řádem pro eh, toto zasedání, kde se nevyjadřujeme k tomu, jak kdo hlasoval a především ne tímto tónem. A druhý způsob, kterým porušuje jednací řád, je, že tady předhazuje různé motivace lidem k tomu, jak hlasovali. Já jsem hlasovala proti vašemu pozměňovacímu návrhu, protože vy směšujete mobilní eh, pracující ženy a migrující ženy eh, s migrujícími ženami z třetího světa. A já si myslím, že by neměly být tyto dvě skupiny směšovány, protože ve skutečnosti spadají do dvou velmi odlišných režimů. Takže to byla moje motivace se, hm, proč jsem tak hlasovala. Takže prosím, nepředjímejte takové věci, paní Morvaj. Paní Luling. Pane předsedo, já jsem hlasovala proti tomuto pozměňovacímu návrhu, protože se jaksi míjí realitou. Musíme si uvědomit, že když migruji v rámci evropských zemí v Evropské unie, tak mám stejná pravidla eh, jako eh, lidé v té zemi, do které se přistěhuji. To už platí eh, odedávna, takže já si myslím, že ten pozměňovací návrh je zcela mimo a já chápu, že někteří eh, noví poslanci eh, jsou možná, nebo poslankyně jsou možná eh, trošku mimo, pokud jde o současnou legislativu, ale není možné, abychom tady odhlasovali pozměňovací návrh, který je naprosto mimo. I would say Swedish because it's important. Vyjádřím se ve švečně, protože je to důležité. Det jag menar, fru Moraj, det är precis den här situationen jag inte vill ha i ett utskott. Paní se chci právě vyvarovat takových situací, jako máme zde. Teď na výboru, že se náhle po hlasování rozvine nesmírná diskuse o tom, kdo jak proč hlasoval. Každý může mít e, jiný názor, někde třeba nesouhlasí s tím, jaký byl celkový výsledek hlasování ve výboru, ale není to, není správný moment to vyjádřit. Pokud mám něco, co chci vyjádřit na veřejnosti, tak se můžu obrátit na novináře. Vy samozřejmě máte možnost se vyjádřit, udělili jsme vám slovo, ale pokud to bude tak, že po každé pohlasování budeme diskutovat o tom, kdo jak proč hlasoval, tak bych já také k tomu mohl říct si mnohé. A já si myslím, že to není naším úkolem zde. My jsme zde od toho, abychom realizovali politiku. Já vám teď dám ještě slovo, ale buďte stručná. Be so worried about democracy. Eh, já si myslím, eh, že demokratické diskuze, když se to vysílá, by tady měly být. Demokracie se týká vašich voličů, jde o to, že občané a vaši voliči rozhodnou sami za sebe, kdo má pravdu nebo ne v takové diskuzi. Evropská unie tady pošlapává ehm, nebo kritizuje mou zemi Maďarsko za to, že není dostatečně demokratická. Jak je možné, že tady Eh, tak špatně tolerujete takovou diskuzi, protože přesně takto by politika měla v Evropské unii fungovat. Já jsem ráda, že pozice jsou v tuto chvíli vyjasněné a zajistím, aby na internetu tato diskuze byla naprosto přístupná pro všechny občany Evropské unie a oni se potom sami za sebe rozhodnou. To je demokracie. Ano, přesně tak. Taková rozhodnutí která zde činíme, jsou naprosto veřejná, to si může každý přečíst nebo zjistit, ale jsou určité věci, které by se neměly projednávat až po hlasování, protože tam pak mrháme ceným časem, který máme na zasedání výboru. Ale jak už jsem řekl, dal jsem vám slovo, jenom jsem to celé chtěl ještě jednou připomenout a doporučit, abychom postupovali tak, jak jsem říkal. Bod číslo 11 je schůzka koordinátorů, která plynule naváže na toto zasedání a my se potom sejdeme 17. prosince od 15 hodin do 18.30 a potom 18. prosince dopoledne od 9 do 12.30. Tímto uzavírám dnešní zasedání a asi za dvě minuty začne schůze koordinátorů. Děkuji vám.